Colleagues, please be seated. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, usaďte se. Um, it is my pleasure. Je mi potěšením a ctí, že vás mohu přivítat na naše zasedání, které bude trvat půl dne. Je to zasedání podvýboru pro bezpečnost a obranu. A máme před sebou velice zajímavý program. Takže bez dalšího už bych chtěla zahájit naše jednání a dovolte, abych nejdříve navrhla přijetí pořadu jednání. Pokud nebudou žádné připomínky či námitky, pak považuji pořad jednání za schválený. Děkuji vám. Žádná sdělení předsedkyně pro vás nemám. A proto už bych chtěla představit zápis z předchozího zasedání. Bylo to z 24. a 25. ledna, pokud se nepletu. A lhůta pro předkládání námitek či připomínek k tomuto zápisu trvá do konce našeho zasedání. To znamená, je to zítra okolo poledne. A můžeme přejít rovnou k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je první obsahový bod, který se věnuje prezentaci o účasti Chile na misích SBOP a týká se také spolupráce mezi Evropskou uní a Chile v otázkách bezpečnosti a obrany. A to s ohledem na probíhající vyjednávání o modernizaci dohody o přidružení. Je mi velkým potěšením a ctí, že mohu přivítat jeho excelenci pana Raula Fernandeze, který je velvyslancem Chile při EU. Velice vřele vás vítáme a dalším řečníkem je zástupce ESVČ, protože my jsme o to požádali, abychom tady tady mohli srovnat eh, hledisko mimo institucionální a také institucionální. Máme tady tady pana Frederika Maduroda, který je zodpovědný za partnerství a dohody v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme teď na pořadu jednání dvě prezentace za sebou. Obě se týkají SBOP. Příspěvek Chile, pokud jde o mise SBOP, je zásadní. A během tohoto zasedání našeho podvýboru máme na, na pořadu jednání také briefing Alty, kterou navštívíme hned po Velikonocích. Pojede tam delegace uh, sede, která se vydá do Sarajeva. A proto je v tuto chvíli skutečně vhodná chvíle na to, abychom tady odprezentovali aktivity ze strany Chile, protože Chile už poměrně dlouho je jednou z pěti zemí mimo EU, které přispívají k tomuto našemu úsilí v Bosně a Hercegovině. Dříve tomu také bylo eh, u Haiti a jiných zemí. Takže teď už předávám slovo jeho excelenci panu Fernandezovi. Prosím, máte slovo. Presidenta. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, vážení místopředsedové, vážení členové podvýboru pro bezpečnost a obranu. Také přeji dobrý den všem zástupcům SVČ a Evropské komise. Chtěl bych poděkovat paní předsedkyni za laskavé pozvání na vaše zasedání k tomuto velice důležitému bodu, který se týká budoucího vztahu mezi Chile a EU. Chile je země, která respektuje mezinárodní právo a ráda se zapojuje do vícestranných akcí už více než 60 let se zapojujeme do mezinárodních mírových operací. Jsme součástí systému v rámci OSN a také součástí jiných for, která se zabývají eh, aktivním dodržováním míru a bezpečí v celém světě. Naše bezpečnostní politika je založena na spolupráci zasazené do mezinárodního rámce a to proto, že mezinárodní bezpečnost a obrana a tyto zájmy přímo souvisejí tedy se zachováním míru a stability v celém světě. Chceme se tedy zapojit aktivně. Čile je toho názoru, že odpovědnost za spolupráci je naprosto klíčová, vzhledem k tomu, že v tuto chvíli před námi stojí celosvětové hrozby. Žádný člen celosvětové komunity, který si přeje zachovat mír a bezpečí, se nemůže vyhnout povinnosti spolupracovat s ostatními. Proto tady věříme tomu, že celosvětový, celosvětová bezpečnost je úkol, který se vyžaduje zapojení všech a Chile tuto zásadu, mm, univerzální zásadu respektuje a proto tady se zapojíme do činnosti mezinárodních organizací. Od roku 1949 se zapojujeme do mezinárodních mírových operací v Indii a v Pákistánu. Také jsme se účastnili spolupráce v Kambodži, Iráku, Kuwaitu, Guatemala, východním Timoru, na Haiti. To jenom abych vyjmenoval několik příkladů. V posledně jmenované zemi, tam jsme vyslali více než 10 tisíc zaměstnanců po dobu 14 let. V roce 1990 došlo k takovému zlomu pro Chile protože do té doby jsme posílali pouze pozorovatele k těmto mírovým misím a od té doby jsme začínali vysílat také vojenský personál. Podle kapitoly 6 a 7 charty OSN. Naše vztahy, vztahy mezi EU a Chile, trvají od roku 2004, kdy se Chile rozhodla zapojit Eh, do EUFOR Alta, to je operace, kterou vede Evropská unie v Bosně a Hercegovině. A cílem je eh, zajistit dodržování Daytonské dohody. Nicméně přítomnost Čile na Balkánu uh, už, je od roku, už trvá od roku 2003, protože tehdy tam byla zahájena operace EU a NATO. Altea přispívá k konsolidaci míru na místě, jak víte. A Chile je jedinou latinskoamerickou zemí, která se trvale zapojuje do eh, mírových operací EU. A to ukazuje, že jsme důvěryhodným partnerem a spolehlivým partnerem. Již proběhlo tedy již se zapojilo více než 400 našich zástupců, kteří se zapojili do, do operace EU Alta. Orgány EU mnohokrát zdůraznili profesionalitu a vyzvedli profesionalitu a schopnosti čilských spolupracovníků. Myslím si, že je také důležité zdůraznit, že rámcová dohoda pro, řízení, pro krizové řízení byla také uzavřena mezi Chile a EU. Bylo to v roce 2014 a to je další krok v rámci našich bilaterálních vztahů. Je to také právní základ, který umožní Chile účast i v jiných mírových misích EU. Je to první dohoda tohoto typu, kterou EU uzavřela s latinskoamerickou zemí. V dubnu roku 2015 při příležitosti podpisu dohody o přidružení byla také eh, podepsána strukturovaná dohoda o bezpečnosti a míru. Pokud jde o smlouvu o dohodu o přidružení, která byla eh, podepsána v roce 2002, tady bychom chtěli zdůraznit, že v tuto chvíli probíhají vyjednávání byla zahájena v listopadu 2017 v Bruselu a v tuto chvíli probíhá druhé kolo vyjednávání. Úspěch dohody o přidružení vedl k tomu, že obě strany v roce 2014 začaly uvažovat o modernizaci této dohody. Sdílíme společné eh, zásady a hodnoty a to bude zakotveno také v nové dohodě. Význam eh, základních hodnot lidské důstojnosti, rovnosti a nediskriminace, rovnosti mužů a žen a také posílení role žen, transparentnost, udržitelný rozvoj, to jsou všechno zásady, které budou zohledněny v nové dohodě. Chceme, aby tato dohoda byla flexibilnější, a aby poskytovala za, právní základ pro stále posílení vazeb mezi Chile a EU. Jednou z oblastí, kde máme nejlepší možnosti pro spolupráci, je právě oblast obrany a bezpečnosti. Ve stávající verzi dohody jsou určitá ustanovení, která se týkají bezpečnosti a obrany, jsou to články 14 a 15, ale my jsme toho názoru, že je možné spolupráce v těchto oblastech rozšířit. A proto stávající vyjednávání vedla k dohodě o tom, že stanovíme také, že tam budou také ustanovení o nešíření zbraní, o kybernetické Eh, kriminalitě, o konvenční, konvenčních straň, zbraních a tak dále. Že tato ustanovení budou v nové verzi dohodě. Samozřejmě v tuto chvíli se o tom jedná, takže nebudu zacházet do podrobností. Nicméně chtěli bychom, aby obě strany eh, dosáhly plnou a pod, plné, podpisu plné a podrobné dohody. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vaše excelence, děkuji vám mnohokrát. A v tuto chvíli bych chtěla dát slovo panu Frederiku Maduru. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych navázal na vystoupení jeho excelence velvyslance Chile. Musím říci, že asi není co dodat k obsahu tohoto vystoupení. Jenom bych rád zdůraznil, že Chile opravdu přispívá zásadním způsobem už od roku 2004. A to kontinuálně. Přispívají k naší operaci Altea v Bosně a Hercegovině už od roku 2004. Přispěli 500 osobami a podle posledních čísel, které jsme dostali v prosinci, tak přidělili dalších 15 příslušníků této mise. A je to na základě dohody o účasti, je to rámcová dohoda. Evropská unie zatím podepsala 18 takovýchto dohod. Ta první byla podepsána a následně ratifikována právě s Chile Podobnou dohodu jsme také podepsali s Kolumbií, ale bohužel do dnešního dne tato dohoda zatím nebyla ratifikována. Tato rámcová smlouva o účasti má jak politickou, tak operační část, kteráž to umožní, aby se Chile účastnila našich operací a našich misí SBOP, Jak jsem říkal, tato účast je kontinuální od roku 2004. My bychom chtěli ještě posílit účast Čili na dalších misích a operacích. Už jsme zahájili kontakty ve snaze zajistit účast Chile třeba ve Středoafrické republice. A začali jsme zkoumat situaci, zdali by bylo možné aby se Chile také e, účastnila naší operace Atalanta. Zatím to jsou pouze průzkumné diskuse z důvodů, které jsou spíše ekonomické. Zatím tedy nebylo možné, aby se Chile účastnilo těchto dalších operací a misí v rámci společné bezpečnostní obrané politiky. Pro budoucnost bude důležité, abychom nastavili vzájemné vztahy s Chile i v rámci reformy partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany. To bylo zmíněno i během posledního zasedání Rady pro vnější věci paní vysokou představitelkou, takže nemůžeme pochopitelně předjímat výsledky diskuse o této reformě, o spolupráce. ale doufáme, že budeme moci pokračovat v této práci. Co se budoucnosti týče, tak chceme pokračovat v těchto průzkumných diskusích a ustanovit eh, dialog o bezpečnosti a obraně. Zatím se držíme toho, že se snažíme v podstatě vždy, kdy dochází k operační spolupráci, eh, ustanovit dialog o bezpečnosti a obraně se třetími zeměmi, které s námi uzavřely rámcovou dohodu o účasti. A kromě toho ještě bude do budoucnosti možné začít vyjednávat o sdílení důvěrných informací, což by pochopitelně vytvořilo nový prostor pro spolupráci mezi Chile a Evropskou unii. Konkrétně bychom se třeba mohli zamyslet nad tím, že Chile by se jako pozorovatel mohlo účastnit našich cvičení, což by tedy dalo další možnosti pro výcvik a pro spolupráci mezi Evropskou unii a Chile. Rád bych také vyzdvihnul revizi v nové asociační dohodě, Konkrétně se jedná o ustanovení o spolupráci v oblasti řešení krizí. Čímž tedy uznáváme stále významnější roli spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany mezi Chile a EU. Pane Maduro, děkuji vám mnohokrát a teď už otevírám diskusi. Máme prostor pro otázky a odpovědi. Pan Gáler se chce vyjádřit. Prosím. Já se omlouvám, že tady se hlásím do diskuse. I'll speak in German. Um, vielen Dank. Tak já německy. Děkuji vám, pane Veslanče, za uh, výklad a, a také děkuji eh, SVČ když eh, si poslechnu jenom váš projev, tak eh, vlastně eh, bych se s ní ani nedověděl, kde je Chile položeno. Vypadá to, jako byste byli buď členové Evropské unie, nebo alespoň kandidáti. Já už jsem tohleto jednou říkal zastupci Kanady, kdyby Kanada byla na východ od Gronska, ne od západ, tak by to byl dobrý člen EU. Myslím si, že ten, ta velká geografická zeměpisná vzdálenost mezi Chile a Evropskou unii je eh, překlenuta eh, úzkým eh, duchovním souzněním a tím, co sdílíme vnitřně, a u Chile to neříkáme jenom formálně, ale opravdu si to myslím, v Chile je stabilní demokracie a solidní hospodářství a, a má tedy e, nejlepší předpoklady v mnoha oblastech s námi dobře spolupracovat. E, já bych byl rád, e, kdyby v rámci působnosti tohoto výboru jsme měli příležitost toto dále prohloubit. Pokud se nemýlím, tak máte nějaké planetárium, Eh, eh, díky kterému je viděl daleko do vesmíru, eh, tam v Andách, protože je tam čistý vzduch a určitě bychom tam mohli vytvořit nějakou pozitivní spolupráci. Já tady nemám ani žádnou konkrétní otázku, jenom spíše takové podněty ve všech těch oblastech, kde můžeme podnikat společně toho hodně, abychom to také aktivovali ono to může mít eh, výhodu daleko od Evropy, mít eh, stejně naladěné eh, partnery a proto mm, tedy si přeji nějakou lepší spolupráci. Děkuji. Thank you, sir. Same question to Mr. Lopez. Děkuji. Pan Lopez z studia z Bajt má nějaké připomínky? Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji panu vyslanci za to, že mezi nás dnes přišel. Hmm, aby nám řekl něco, co už eh, vlastně eh, víme, eh, sice to odhodlání, které jde za nebo přes ideologické bariéry, které my tady máme, na kterém se zakládá spolupráce v oblasti obrany a dalších oblastech s EU. Já bych podpořil pana Galera tím, že bych uznal toto a poděkoval vám jménem Evropského parlamentu a EPP za účast e, Chile v e, řadě operací EU. Máme e, skvělý vztah, který je silnější než vztah EU s mnoha jinými zeměmi. zeměmi. Pokud je o pana Moderána a já děkuji za slova o spolupráce s Chile. Musím říci, že ani tajný agent by nebyl schopen rozklíčovat vaše tituly. Nikdo asi nebude eh, schopen eh, si udělat eh, přehled o vašich aktivitách a já bych se rád zeptal, co znamenají ta písmena po, za vaším jménem. Aby to bylo jasné je vždycky užitečné eh, pomoci našim občanům eh, pochopit. Tak to je taková eh, malá konstruktivní připomínka. Čili nemám nic dalšího, jenom poděkuji panu velvyslanci za snahy jeho země, za které jsme velice vděční. Děkuji. Děkuji. Já bych si dovolil položit své vlastní otázky jako řádná členka SEDE. První otázka a, a je na oba dva naše vážené hosty a týká se ustanovení budoucí asociační dohody. A řeší se tam oblasti spolupráce a zejména odzbrojení a nešíření zbraní. Já bych si eh, ráda poslechla to více o, o možných ustanoveních eh, této dohody a očekávání EU a, Chile v této oblasti. A, a za druhé, eh, na mm, Otázka na jeho excelenci Vilisance Fernandéze. Na základě vašich zkušeností z Bosny a Hercegoviny, jak posuzujete tu stávající situaci zejména pokud jde o likvidaci zásob zbraní a, a vojenské poměry na místě. Takže teď po všech těchto eh, podnětech, eh, pánové, eh, dostáte, dostáváte slovo ve stejném pořadí, než ve pan Velislavec Fernandez a pak pan Maduro. Děkuji vám, a paní předsedkyně. K tomu, co říkal pan Galer, jakže paní děkuji. Eh, a děkuji také panu Isturizovi. Evropa a už e, působí na všech našich e, observatořích a my e, úzce spolupracujeme s Evropany v těchto otázkách. Jsme tam opravdu předvojem v této oblasti průkopníky a jsme rádi za spolupráci. Pokud je o nešíření jaderných zbraní, tedy zbraní, tak to je důležité téma vyjednávání Týká se to o politické kapitoly a kapitoly o spolupráci. Týká se to také hrozeb. Myslíme, že je to velice důležité. Máme um, na to obdobný pohled jako Evropská unie. Nemohu uh, zacházet uh, podrobněji do těch textů, protože, jak říkám, my uh, jsme zapojení pořadu vyjednávání, ale jsem si jistý, že jejich výsledkem bude silný moderní text. Pokud eh, jde o Bosnu a Hercegovinu a naše zkušenosti tam, tak eh, kromě spolupráce, kterou tam eh, nabízíme, musíme uznat, že ty zkušenosti jsou velice užitečné pro naše jednotky tam. To, že jsme schopni se tam podělit o zkušenosti s lidmi z jiných zemí je velmi, velmi přínosné. V Bosně a Hercegovině jsme toho, myslím, dosáhli hodně a ještě toho tam před námi hodně je, proto si myslím, že tady je třeba, abychom tam zůstali. Děkuji. Děkuji, pan Maduro. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát. Já se chci vrátit k otázce pana Lopeze Moc se omlouvám, pokud jsem se nevyjádřil dostatečně jasně. Já jsem neměl úplně dojem, že bych používal příliš mnoho zkratek. Říkám si přece jenom, že člověk tady zná, co to je SBOP, anebo co to je rámcová dohoda o účasti. Ale pokud chcete, abych něco vysvětlil, tak prosím. Omlouvám se. Mně nejde o to, co jste říkal, mně jde spíše o, ten, o tu písemnou pozici, o které jste hovořil. Nic se neděje. Co se týče vašeho vystoupení, tak to bylo v naprostém pořádku. Ale v tom textu si myslím, že by to bylo dobré vysvětlit, ale tam spíše asi mluvím o službě pro vnější činnost, ne nutně o vás osobně. My máme tedy na starosti partnerské dohody v oblasti SBOP. Konkrétně se tedy jedná o vyjednání těchto dohod. Dochází k reformě tohoto rámce a naše divize dostala mandát od Evropské rady, aby provedla tuto novou politiku partnerství a je to věc, na které teď pracujeme. Takže doufám, že to trochu to vysvětlilo to východisko, na základě kterého se zde vyslovuji. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nevidím žádné další žádosti o slovo, takže vás poprosím, abyste se ke mně připojili v potlesku našim řečníkům. Excellency. Děkuji vám, vaše excelence, mnohokrát za to, že jste byl ochoten se s námi podělit o, své, o svůj pohled na spolupráci s EU a velice se těšíme na další trvání této spolupráce. Děkuji. Should we wait? Well, we, yeah. have, we have 20 minutes. So we can make a break of 20 minutes. Yeah. Because Mr. Yeah. Colleague. Vážené kolegyně, vážení kolegové, další bod začneme projednávat přesně v 10 hodin. Jedná se o prezentace zprávy pana Pajece o kybernetické obraně. Takže si musíme udělat přestávku. Prosím, buďte zde opět v 10 hodin. Omlouvám se, paní předsedkyně. Ono to takhle bylo plánováno, že začneme tuto zprávu projednávat až v 10 hodin, protože já už jsem tady, jsem stínový zpravodaj. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně, ale je to zpráva pana Urmase Péta. Omlouvám se. Nicméně k předchozímu bodu neproběhla nijak živá eh, debata. Colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, usaďte se, děkuji vám za trpělivost. We are able now to... V tuto chvíli už můžeme pokračovat v našem jednání. Další bod na pořadu jednání je projednání návrhu zprávy, která se týká kybernetické bezpečnosti. Spravodajem je pan Urmas Paet z ALDE. Většina stínových zpravodajů už je také přítomná, takže se můžeme hned pustit do práce. Je to důležité téma, zpráva z vlastní iniciativy o kybernetické bezpečnosti. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Dobré dopoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Jak se všichni uvědomujeme a jak víme, tak kybernetická bezpečnost se rychle stala nedílnou součástí mezinárodních záležitostí a naše zpráva se také zaměřuje na aspekty související s evropskou kybernetickou obranou. Ačkoliv tato oblast je klíčovou kompetencí členských států, je pravda, že vzhledem tomu, že tato témata jsou přeshraniční povahy, není možné se s těmito výzvami e, vyrovnat každý sám. Členské státy musí úzce spolupracovat a tady může pomoci Evropská unie. Jak všichni víme, za poslední léta se vyvinula evropská společná bezpečnostní a obraná politika. Máme tady dvě, hlav, dva hlavní nástroje, je to PESCO a Evropský obraný fond. To jsou dvě, dva, dvě nejnovější iniciativy, které mají dostatečnou kapacitu na to, aby mohly pomoci rozvíjet tuto oblast. Dva projekty v tuto chvíli v rámci PESCA probíhají, co je to sdílení informací a rychlá reakce, ale je potřebná ještě další spolupráce. Takže apelujeme na členské státy, aby ještě více spolupracovali na rozvoji této oblasti, aby nadále spolupracovali a koordinovali eh, otázky eh, sdílení informací, společného školení a cvičení a aby využívali také PESCO a EDF pro tyto účely. Mise společné bezpečnostní a obrané politiky a její operace eh, spolehají na to, že fun- jsou funkční eh, informační systémy a ty jsou atraktivními cíly pro ty, kteří by chtěli tyto mise naučit. Proto by tedy tato obrana kybernetická měla být nedílnou součástí našich misí a plánovacího procesu společné bezpečnostní a obrané politiky a tady musí tedy SVČ a členské státy posílit svoji odbornost v této oblasti, aby zajistili bezpečnost těchto misí. V tuto chvíli jedním z největších problémů v této oblasti je nedostatek odborníků. A takže potřebujeme eh, nějakým způsobem tyto odborníky eh, získat. Eh, vojenský Erasmus je jedním z nástrojů, které mohou na pomoci výměnám mladých důstojníků z jednotlivých členských států a vojenské akademie se musí více věnovat oblasti kybernetické oblasti a vzdělávání v této oblasti. Je také potřeba, aby bylo dostupnější školení v této oblasti, potřebujeme mít širší platformy a potřebujeme zřídit komunitu evropských odborníků, tak, abychom mohli tady na pomoci sdílení zdrojů. Evropská unie a NATO v tuto chvíli spolupracují stále více a více a je třeba, aby tento trend pokračoval. Kybernetická obrana je jednou z oblastí této spolupráce. Máme možnost rozšířit tuto spolupráci v rámci nových iniciativ. A ty nové iniciativy musíme teprve zavést. Máme eh, příslušné středisko NATO pro kybernetickou obranu a máme také příslušné středisko EU v Helsinkách, které je možné pro tyto účely využít. Ale jak EU, tak NATO musí navýšit svoji spolupráci, provozní spolupráci a koordinaci a musí dále rozšiřovat kapacity, budování kapacit, společné školení pro zaměstnance, budování důvěry a společná cvičení. Tyto akce musí v budoucnu narůstat, musí být intenzivnější spolupráce. A dále je tady klikovaná otázka eh, kybernetické obrany, která musí být nadnesena na nejvyšší politickou úroveň. Eh, pro, loni na, eh, v listopadu, tedy na podzim v Estonsku, proběhla k tomu společná konference. To je dobrý příklad. Bylo to užitečné pro všechny a musíme v tomto spol- nadále pokračovat je potřebná také větší rozšířená spolupráce, užší koordinace mezi EU, NATO a strategickými partnery, kteří nahlížejí na věc podobně. Další téma, kterému se nemůžeme vyhnout, je dosažení koncenzu ohledně pravidel, standardů a vynucovacích opatření na globální úrovni. Je třeba připomenout, že ačkoliv OSN a jejich skupina vládních odborníků nebyla schopna přijít s nový, novou zprávou, která by dosáhla koncenzu, tak předchozí zprávy stále eh, uznávají to, že existuje mezinárodní právo, které se týká kybernetického prostoru a stanovují také, také výčet těchto eh, legislativních aktů. Eh, talinská příručka 2.0 je dobrým základem, která, který analyzuje stávající právní předpisy a to, jakým způsobem je možné vztáhnout na kybernetický prostor. Ale je potřeba, abychom propagovali další společný evropský přístup k této oblasti, abychom podpořili rozvoj dobrovolných nezávazných standardů pro eh, odpovědné chování v kybernetickém prostoru. A v neposlední řadě tady máme tady eh, spolupráci mezi civilním a vojenským sektorem. Tady opět je zásadní důvěra. Je třeba ji dále rozvíjet, důvěru mezi a spolupráce mezi eh, firmami a vojenskými armádami. Je třeba, aby vznikla praktická řešení, aby bylo možné dosáhnout vytvoření takového společného jednotného trhu pro kybernetickou obranu. Tady je potřebná praktická podpora pro malé a střední podniky a začínající podniky, které velice často bývají zdrojem eh, klíčových inovací v této oblasti. A proto tady máme Evropský obraný fond, který je velice důležitý, stejně jako další nástroje v rámci víceletého finančního rámce. Takže závěrem musíme neustále aktualizovat naše možnosti v oblasti kybernetické obrany. Potřebujeme mít rozšířenou spolupráci na úrovni členských států EU, NATO a dalších strategických partnerů, potřebujeme budovat důvěru, vyškolit více odbor, odborníků v této oblasti, potřebujeme více společných cvičení a také potřebujeme posílit odpovědnost. Protože další útoky mohou způsobit větší škody, než ty, ke kterým zatím došlo. Já vám děkuji za pozornost k tomuto bodu. Samozřejmě jsem eh, otevřený další plné spolupráci s kolegy, s tínovými zpravodaji z jiných frakcí a těším se také na vaše moudrá slova. Děkuji mnohokrát. A teď dostávají slovo stínový zpravodaj, zpravodajové, pan Lopez Asturias White za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Urmasi Pátovi za tuto zprávu, kterou v tuto chvíli projednáváme. Je to zpráva velice kvalitní. Já bych se chtěl zaměřit na některé hlavní body. Chci připomenout, že EU by měla posílit jednotný trh pro produkty v oblasti kybernetické obrany. Měli bychom posílit výzkum, vývoj a investice do rozvoje takovýchto řešení. Je třeba, abychom vyvíjeli společná řešení v oblasti kybernetické obrany v různých oblastech. valná většina občanů používá internet, který ale také využívá vojenský sektor. Používáme také drony, využíváme již umělou inteligenci a tak dále. To znamená, že Evropská unie nemůže zaostávat, protože dochází k velmi rychlému pokroku v této oblasti. Je tady třeba, abychom měl, vytvořili společný trh pro kybernetickou obranu, který bude dobře regulovaný, který bude moci využívat inovace a zaměří se také na malé a střední podniky, které jsou zodpovědné za velkou část inovací. Musíme zajistit řádné plánování a sledování našich nových řešení. Tato zpráva jde tím, tím směrem, že bych chtěla vytvořit společnou, společný orgán pro kybernetickou obranu, což je zajímavý aspekt. Myslím si, že tady by se propojily, propojila všechna velení, všechny štáby v rámci EU a bylo by to spolupráce koordinovaná s NATO. Tím bychom navýšili své kapacity v oblasti kybernetického prostoru a stala by se z nás kybernetická velmoc. Bylo by možné tímto způsobem prosazovat klíčové priority v oblast, této oblasti. V rámci PESCO by takovýto orgán musel samozřejmě eh, operovat na základě důvěry mezi členskými státy a agentury EU by musely samozřejmě schvalovat jakoukoliv výměnu informací. Vše by muselo fungovat na základě úzké spolupráce mezi civilním sektorem a ve nejvyšším velením ehm, jednotlivých armád. Vytvoření takové rady EU pro kybernetickou obranu, to by bylo naplnění článku 32 smlouvy o fungování Evropské unie a také by to zvýšilo transparentnost v této oblasti. Takováto rada pro obranu, kybernetickou obranu EU by mohla stanovit základní politické priority. Je to průřezová oblast. A musíme zajistit lepší koordinaci prostřednictvím nástrojů kybernetické diplomacie. Musíme si být vědomi toho, že v této oblasti se bude vše měnit velice rychle a bude velice obtížné, aby zákonodárci jak se drželi krok s vývojem událostí. Je tady třeba, aby existovaly eh, mechanismy pro přeskum, které by nám umožnily se rychle přizpůsobit. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu a za jeho práci a chtěl bych se ještě omluvit, protože budu muset odejít ze sálu za chvilku, ale jsem velice rád, že jsem měl možnost se vyjádřit k, ta, k tomuto tématu, protože je to téma velice důležité, jak už říkal pan zpravodaj. Takže mu eh, samozřejmě poskytnu veškerou svoji podporu do budoucna. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A v tuto chvíli stínový zpravodaj za socialisty a eh, demokraty, tady paní Claire Moody. Paní místo předsedkyně, děkuji mnohokrát. Já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaji za eh, tu zprávu. V tuto chvíli tento návrh zprávy už je kvalitní, dobře strukturovaný a zdůrazňuje nejdůležitější oblasti, na které se parlament musí zaměřit. Jak už tady zaznělo, dopady toho, že bychom nenastavili správně kybernetickou obranu, by byly obrovské a průřezové zasáhly by do celého našeho života. V tuto chvíli jsme velice závislí na technologii, jsme propojení, všechno je digitálně propojené. A to nás, tak to vlastně znamená, že jsme velice zranitelní. To znamená, že je zodpovědností EU, aby kybernetická obrana byla dostatečně kvalitní. Také již došlo ke kybernetickým útokům, které nám ukázaly, že je možné je dobře úzce zaměřit, ale eh, tyto eh, kybernetické útoky mohou být také plošné, jako ten nedávný útok, který začal na Ukrajině, ale také potom způsobil velká, velké škody dalším podnikům a organizacím v rámci EU a také mimo EU, například v Rusku. Další důležitý bod, který zpráva zdůrazňuje, je to, že je třeba že je třeba se zaměřit na mezinárodní standardy. Že je tady potřeba, aby existovaly mezinárodní standardy, které budou součástí eh, naší reakce v oblasti kybernetické obrany, takže se těším na další spolupráci s panem zpravodajem i v této oblasti. Konkrétně Evropská unie musí vyvíjet své nástroje v oblasti kybernetické obrany, musí budovat další spolupráci a důvěru. Protože tady skutečně Evropská unie může přinést přidanou hodnotu. Protože ta práce v tuto chvíli probíhá, ale probíhá nejenom tady v jednotlivých členských státech, ale také v jednotlivých eh, jaksi, odděleních či útvarech v jednotlivých členských státech. Takže je potřebná další koordinace této práce, která probíhá. Je třeba vybudovat mechanismus, prostřednictvím kterého je, bude možné posílit tuto spolupráci a důvěru. Tato zpráva také zdůrazňuje spolupráci mezi EU a NATO a podle mého názoru to je jedna z hlavních oblastí, kde naše spolupráce je velice efektivní, pokud jde právě pro, o kybernetickou obranu a jsem velice ráda, že se o této spolupráci teď tady hovoří. Musíme poskytovat na tu eh, kvalitnější informace o civilních sítích, protože na ty často cílí útoky jako první. Je tedy třeba, aby ta výměna informací byla rychlá a také někdy automatická. Další oblastí, která je velice důležitá, a nedostatečně rozvinutá je tedy eh, identifikace zdrojů útoků. Teď to je právě útok, který eh, několik členských států přisoudilo Rusku. Ono tam samozřejmě byly také nestátní aktéři, ale je tady opět potřeba ten řetězec pro určení zdroje útoku nedále posilovat. A tady je také potřebná výměna informací. Dále jsou tady body, které zpráva také zmiňuje, a to je budování kapacit, znalostí, a podpora výzkumu a vývoje v této oblasti. Je to oblast, ve které dochází k velmi rychlému vývoji. Je samozřejmě naprosto zásadní, abychom chápali tu oblast celé její složitosti, protože to není jenom otázka obrany. Je to nad rámec i všech eh, rozhovorů, které jsme tady historicky vedli o záležitostech, které souvisejí s obranou. Souvisí to například také s kybernetickými útoky, které jsou zaměřené na eh, zdravotnictví, na infrastrukturu. Takže, jak jsem říkala na začátku, toto je něco, toto je oblast, eh, ve které jsou na, na na nás naši občané závislí je třeba, abychom to nastavili správně, takže já se velice těším na další spolupráci panem zpravodajem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já jsem stínová zpravodajka za EKR. Velice těžko eh, se ještě něco dodává po eh, tom, eh, co předřečníci výborně poznamenali. Ale rád bych vám připomněl, že Předchozí mise SEDE byla právě do obou těch důležitých středisek v estonském Talinu. kde eh, jsme eh, navštívili eh, středisko pro kybernetickou obranu akreditované na to. Měli jsme tam skvělé briefingy, také eh, s námi hovořil mimochodem ministr obrany o eh, tom zvláštním cvičení eh, pro ministry obrany Čenské, členských států zástanského předsednictví, což bylo nesmírně zajímavé. A myslím, že to musí vzít v úvahu také. Také jsme navštívili Centrum pro hybridní obranu EU NATO v Helsinkách. A naše zpráva, myslím, je tedy eh, v souladu s závěry této zprávy. Eh, blahopřeji Urmasi Pajetové a myslím, že estonské eh, zkušenosti v kybernetické obraně jsou více než rozsáhlé vzhledem k těm incidentům, ke kterým došlo v tamní infrastruktuře. Ráda bych také eh, zdůraznila to, co se eh, často eh, říká k synergii mezi civilní a vojenskou obranou. Na ta kybernetická obrana se samozřejmě zaměřuje spíše na ty bezpečnostně obrané prvky, ale samozřejmě má to i určitý civilní aspekt je tady velký prostor pro spolupráci mezi NATO a EU. Myslím si, že vzhledem k eh, dalekosáhlým eh, zkušenostem NATO s obranou, naše zkušenosti a naše kompetence také v civilní oblasti povedou k eh, opravdu zásadním výsledkům v oblasti spolupráce a kybernetická obrana je tedy takovou prvotní oblastí spolupráce mezi NATO a Evropskou unii. Také se pracuje na pilotních eh, projektech a cvičeních. O tom uh, jsem tedy chtěl hovořit. Ještě jednou děkuji Urmasi Paletovi za uh, ten velice vyvážený návrh uh, zprávy a uh, těšíme se na uh, práci na zasedáních sněmových zpravodajů. Na práci na kompromisech. Aha, ještě pan Tarant. Jiný zpravodaj také. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji eh, zpravodaji za jeho návrh zprávy a eh, řeknu takovým kritickým eh, kybernetickým jazykem, což Urmas určitě zvládne. Já a, a, Vítám jeho eh, důraz na zvýšenou spolupráci mezi členskými státy, která eh, povede k zvýšení efektivity na našich eh, obraných výdajů. Výdaje na obranu a bezpečnost rostou, to je dobře, protože se daří ekonomice. Ovšem, jak to vypadá ve srovnání EU e a Spojené státy, různé studie například jedna eh, z nedávna eh, z EPR ukázala, EPRS ukázala, že financování obrany ve Spojených státech je mnohem efektivnější než to v Evropské unii. A to samozřejmě eh, svou nese otázku, jestli bychom měli budovat nějaké produktivnější schopnosti EU v těchto věcech. A potom ještě několik eh, věcí, jako pokud jde o rozsah a definici kybernetické obrany, tak jak eh, protože to můžeme vnímat velice až ze široka nebo velice eh, úzce. Koho přesně chceme chránit před škodlivými kybernetickými aktivitami? Tady ve článku 8 zpravodaj hovoří o, také o, o ochraně eh, civilní infrastruktury. A souvisí to s veřejnými a soukromými eh, eh, stavami, nebo je to infrastruktura a s související s zdravím a bezpečností, nebo je to infrastruktura související s fungováním ekonomiky. A Jakmile bylo vyjasněno téma, této ochrany, tak bych eh, chtěl eh, znát eh, rozsah té obrany. Jaké, proti jakým aktivitám chráníme. Například tady hovoříte o útocích na kritickou infrastrukturu, kyberšpionáž a tak dále. Ale respektive takhle, ta, ta příslušná zpráva o tom hovoří, ale ne vaše zpráva. Bylo by dobré eh, si uvědomit, že, když, že ochrana proti dezinformační kampani je něco jiného než ochrana, proti, ochrana kritické infrastruktury. A tady bych se zaměřil na eh, tu stávající skandální věc firmy eh, Cambridge Analytica musíme si opravdu a eh, eh, klást otázku, jak eh, chránit občany před manažery politických stran, kteří manipulují volbami prostřednictvím Cambridge Analytica, kteří zorganizovali Brexit, Trumpa a ty věci, které se nám nelíbí. Paní Fotiga, na vašem místě bude příští rok sedět kandidát Cambridge Analytica. A, a poslední věc je e, tedy e, e, formálně působnost té zprávy nebo rozsah té zprávy. Je to taková nudná věc, ale my tady v parlamentu máme takové ty vnitřní konflikty ohledně toho, které výbory mají být do čeho zapojené, které mají být hlavní a nehlavní. Na konci roku 2017 tady byl střed s ITRE a IMCO ohledně rozsahu této zprávy Urmase Paeta. A a kompetence těch dalších výborů, protože je tam měl také eh, mm, vlastní eh, zprávu, eh, za kterou chtělo být odpovědné IMKO. Takže já bych se zeptal pana zpravodaje, jak ten konflikt mezi těmi třema výbory byl a vyřešen. A ještě důležitější je, jestli tohle to vedlo k nějakému omezení té zprávy, na no SD vzhledem k eh, těm možným překryvům s dalšími dvěma výbory. A jelikož nejsem součástí IMCO a ITRE, eh, tak já tady vždycky podporuji SEDE. Dobrá. Tak tomu většinou je, že členové eh, jednotlivých výborů si hájí svůj píseček. A to není nic skandálního starosti vývoj událostí eh, předbíhá a to organizační uspořádání jakékoliv instituce. A tak a eh, se s tím prosím musí vyrovnávat konference předsedů. K tomu existují určité vyjednávací postupy teď. Ještě dám slovo eh, panu eh, Zdrojevskému. Děkuji. Nejdřív bych eh, uvedl, že se mi velmi zamlouvá ta zpráva. Myslím, že je mm, dostatečně úplná, hodně vyvážená, pokud jde o, o její rozsah a, a téma a pro mě dominantní je, že tu eh, zprávu psal zkušený diplomat. Eh, z toho důvodu eh, upozorňuji na jazyk, která, který používáte a který dominuje. Jenom dvakrát se tam objevuje slovo vyzývá, o dvakrát více apeluje. Mnohem více je, že se spokojením konstatuje. Může z toho vyplývat takový dojem, že v oblasti kybernetické bezpečnosti eh, naše situace eh, je možná není úplně pod kontrole, ale mm, že se to ubírá docela dobrým směrem. Ale když si najednou tu zprávu čtete, tak eh, to, co se tam říká uvnitř, už je mnohem ostřejší. Nechybí, chybí odborníci, máme nedostatečné vzdělání, dostatečné technické platformy, Mm, eh, rozhoduje se o tom na příliš nízké úrovni, eh, eh, právní mezery na všech úrovních i na mezinárodní úrovni, rozříštěné kompetence, příliš rozličný způsob reagování na různé jevy. Prostě ta zpráva je velice kritická, ale mm, spíše používá Eh, takové pojmy, kterými eh, se spíš eh, uspokojivě konstatuje tato situace. Ale já prostě jsem to dostávám takový dojem, nebo jsem tak přesvědčen, že bez nějakého silnějšího tónu ta zpráva může být vnímána i jako, že ten výsledek je poměrně uspokojivý. V té zprávě je všechno, co by tam mělo být, podle mě, ale Eh, vyzval bych pana eh, zpravodaje k tomu, aby eh, tam dal několik slov, která kdyby nahradila to uspokojení spíš mnohem ostřejšími pojmy. A teď dám slovo panu Lícovi. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát. Budu mluvit anglicky. Děkuji mnohokrát za tento návrh textu, který se zabývá řadou důležitých věcí. Zrovna jsme zažili v Německu kybernetický útok. Nevíme odkud, s největší pravděpodobností ze strany Ruska. V tomto procesu je pro mě zajímavá spolupráce mezi členskými státy a Evropskou unii. Mohli bychom tam zahrnout něco k tomu, jak identifikovat odpovědnosti členských států? Protože v každém členském státě panuje úplně jiná situace. Měli bychom to řešit jako téma, protože já když o tom hovořím, tak kolegové z SPD v Německu ve výboru pro vnitřní politiku máme člověka, který není ani ze zahraniční politiky, ani zvnitra. Takže je potřeba zjistit, kdo to má na starosti, tak abychom mohli zjistit, s kým a jak se dá spolupracovat i mezi zasedáními. Ve střednědobém a dlouhodobém pohledu si myslím, že musíme mít opravdu mezinárodní kybernetické právo. Měli bychom mít usnesení OSN a Evropské unie o útocích, o situaci v praxi, stejně tak jako třeba máme usnesení týkající se plynu nebo něčeho jiného. A v této souvislosti jsem si říkal, je to přece jenom zpráva CD, tak jestli byste mohl zmínit i ty otevřené otázky, které pro nás jsou důležité je to jsou oblast, která spadá pod mezinárodní právo a mezinárodní bezpečnost, čili že bychom mohli pracovat průřezově přes výbory. Že bychom tedy řekli, že by to měla řešit i rada, členské státy, že by to třeba mělo být v závěrech rady. Teď, co se týče otázky Brexitu, tak Tereza May byla na bezpečnostní konferenci v Mnichově a říkala, že kybernetika a data budou opravdu tématem budoucnosti, že to nebudou jenom trolové na sociálních médiích, ale že půjde i o kapacity. Předpokládáme, že teď je to hlavně Rusko, ale co třeba Čína v budoucnosti. O Číně se hodně na té Mnichovské konferenci hovořilo a Tereza May řekla, že přes Brexit v budoucnosti Spojené království má velký zájem na tom, aby spolupracovalo v této oblasti s Evropou. Vy pracujete i na té iniciativě 5i ve Spojeném království. Vím, že se tam komunikuje s Novým Zélandem a s Austrálií, kromě Evropské unie. Jinými slovy se snažím říct, že v této zprávě bychom měli mít i zohledněný Brexit a měli bychom tam říci, že Evropská unie se nemůže spolehat jenom na Spojené království, Budeme mít širší diskusi k bezpečnostnímu fondu a možná kybernetická bezpečnost by právě mohla být předmětem i pro společnou bezpečnostní obranou strategii Evropy. A že i členské státy by měly sjednotit své kapacity i ty obranné v oblasti kybernetické bezpečnosti. A měli bychom podporovat z evropských peněz výzkum v této oblasti. Takže děkuji, budu se těšit na další diskusy. Děkuji. Pane Lici, my chceme zapracovat řadu příspěvků, které jste zmínil. Budeme o ní hovořit na zasedání, běžném zasedání SEDE, včetně toho, že by to měli probírat různé výbory a že bychom měli udělat jistou inventuru mezinárodní právní úpravy. Děkujeme za eh, to zmínění potenciálního kybernetického útoku a toho, jak je těžké zjistit, kdo to vlastně udělal. Claire Mody taky zmiňovala. Pan Carver a potom pan Busty. Děkuji. Já jsem na to nechtěl reagovat, ale přece jenom bych eh, chtěl reagovat na poslední vystoupení týkající se 5i. Jurek Kirchhoff přišel k nám a hovořili jsme o tom. Znáte mou pozici k Brexitu, ale je v zájmu Spojeného království, aby Evropská unie byla v bezpečí. A Jerry Kirkhoff říkala, že hodně zpravodajských informací přichází právě přes ten projekt 5 i ve Spojeném království. Takže možná sice nebudeme žít v Evropské unii, ale určitě budeme spolupracovat v oblasti kybernetické bezpečnosti. To tež platí i pro NATO. Uvidíme, jak to dopadne s SBOP, ale v každém, v SPOP, ale v každém případě je v zájmu Spojeného království, aby Evropa byla v bezpečí. Děkuji, pan Bušinor, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, není to jenom aktuální zpráva, ale také zpráva velmi potřebná. Kybernetická ohrožení patří pravděpodobně mezi ta nejhorší a nejběžnější, nejrozšířenější. I když se podíváme na definici kybernetických útoků a kybernetické války, tak uvidíme, že je opravdu těžké říci, co je čistě vojenské a co je čistě civilní. Dochází-li k velkým kybernetickým útokům, tak to postihuje obě dvě strany. Má to obě dvě, oba dva aspekty. Buď to je to civilní útok a má dopad na vojenskou oblast nebo naopak. Čili opravdu těžko říci, co je tady obrana a co je bezpečnost. Za druhé, Žijeme v digitalizovaném světě s digitálním hospodářstvím a posouvá se dopředu umělá inteligence. A následně všechno může být ohroženo. V podstatě ušetřeno už není vůbec nic protože čím větší pokrok digitalizace, tím větší závislost na informačních technologiích a tím větší zranitelnost. Právě proto je potřeba, aby Evropa se konečně zhostila své odpovědnosti a investovala do výzkumu a vývoje a vytvořila společné kapacity, které nám umožní nalézt hrozbu bránit se proti útokům a potenciálně na ně reagovat. Možná, že zním alarmisticky nebo agresivně, ale pokud dojde k velkému útoku, tak pokud jenom v podstatě hezky prosíte druhou stranu, aby vám to nedělala, aby na vás neútočila a nemáte důvěryhodnou kapacitu reagovat, tak potom opravdu budeme ztraceni. Musíme investovat do kapacit, které nám umožní v případě potřeby reagovat. Další jasná věc. Týká se to všech. Nikdo není před kybernetickými útoky ochráněn. Spojené státy zrovna zažily kybernetický útok na energetickou síť a přitom mají obrovské sofistikované kapacity bránice. Přesto na ně zaútočili. Spojené království v Evropě zase jsou jedni z nejvybavenějších, ale zase je potkal veliký útok. V Německu proběhl kybernetický útok na dvě klíčová ministerstva. Podívejme se na podrobnosti katalánské krize a uvidíme, že tam jsou kybernetické a hybridní aspekty, které jdou hodně proti zájmům Španělska. Ani nemluvím o malých zemích. Pokud velké země s nejlépe vybavenou armádou se dostanou do zranitelné pozice, no tak si představte, jak se budou bránit malé státy. To by byl smutný vtip. Musíme si trvat na tom, že zde nám pomůže bránit sebe sama pouze evropská kapacita. Na základě evropských kapacit budeme schopni reagovat v budoucnosti, pakliže se dostaneme pod takovéto riziko. A ještě jedna věc nakonec. Je to posílená orvelovská realita, ve které žijeme. A musíme sloučit jednotlivé přístupy a snažit se připravit svá hospodářství a své společnosti na takovéto případné útoky, abychom jim byli schopni čelit. Musíme se připravit na schopnost definovat právně, kde chráníme práva a kde v případě ohrožení musíme umožnit spolupráci mezi civilní a vojenskou složkou, chceme-li se posunout dopředu. Podívejme se třeba na inteligentní auta, inteligentní sítě, inteligentní města. Všecko je inteligentní a zároveň je tedy všechno zranitelné. Zrovna dnes jsem četl, že starý sovětský tank v Číně byl upgradeován a teď je inteligentní je vybaven umělou inteligencí, který umožní tedy, že tento starý tank z 50. let bude schopen spolupracovat s jakýmkoliv dalším zařízením, které je vybaveno eh, umělou inteligencí, tedy včetně satelitu a dronu a tohoto. To máte přitom tank z 50. let. Tak to vypadá realita, nebuďme naivní. Svět se mění velmi rychle pokud pořád budeme plakat u jeruzalemské zdi a prosit nepřátel, aby na nás přestali útočit, tak to bude konec. Z řady důvodů je Evropa hrozbou a cílem dalších globálních aktérů. Děkuji. Nyní má slovo pan Galer. Děkuji. Já jsem chtěl poprosit o prominutí, protože jsem eh, zde eh, nebyl na úvodní slovo, ale každopádně podporuji eh, to, co návrh zprávy pana kolegy obsahuje. Vystoupení kolegy Bostinárova mě také motivuje k něčemu jinému. Vy jste zmínil, že Německo před několika týdny zjistilo, že dlouhé měsíce bylo eh, vystaveno kybernetickému útoku na eh, ministerstvu obrany a zahraničí. A například eh, think tank Německá společnost pro zahraniční politiku byl také cílem, protože tam měli konkrétní podklady pro Ukrajinu a Rusko. A v důsledku toho poprvé v Německu také probíhá debata, nebo vznik, začíná debata, že se nemusíme bavit jenom o obraně, ale že když jsme vystaveni o útoku, tak eh, jestli bychom eh, neměli být schopni také eh, to odrazit, ten útok a dostat se do aparátu nepřítele. My jsme eh, nastaveni míru milovně a ke spolupráci, ale pokud eh, jsme eh, předmětem agrese, tak nemůžeme říkat akorát, že se pokoušíme to zadržet, ale v té technické oblasti bychom také měli vytvářet strategie, mm, k, aby ta zařízení, ze kterých to vychází, také utrpěla nějakou škodu. Jak to zařízení. A, mm, proto eh, bychom měli velice kreativně bavit se o tom, co společně jako Evropané eh, v této oblasti bychom mohli podniknout. Děkuji. Mr. Freund. Pan Freund, prosím. Uh. Jetzt werde ich auch Deutsch sprechen, nachdem mein Kollege Gahler. Já budu hovořit německy, když už kolega Gahler taky mluvil německy, tak poukážu eh, na to, co říkal přítel Viktor Boštenáru co tady tak myslí tak trochu teoreticky ve vzduchu, ale eh, má to pro nás eh, řadu praktických dopadů pro všechny. Eh, jsou to kybernetické útoky na, na energetickou infrastrukturu, na výrobce energie, na elektrárny. Když se ochromí nějaká elektrárna, nebo když se podíváte na to, jak to funguje, tak o to eh, nejde. Tady eh, ten konec eh, výroby energie je elektřiny v nějaké zemi je konec všeho. My jsme tolik závislí na elektřině, že to není jenom o to, že vám nejezdí výtah, to je to poslední, ale potom už nebudete mít ani vodu, ani benzín, nemůžeme ani utéct, pokud nemáme zrovna tankované auto už si nebudeme moci ani ohřát potraviny. Ať už je eh, to cokoliv, všechno nějak souvisí s eh, proudem. A to je to nebezpečné. A proto si myslím, že tady musíme být opravdu velice eh, obezřetní a musíme se mimořádně snažit. Pokud jde o tyto velké výrobce, a jejich připojení, nebo oni jsou eh, závislí nebo připojení na internet, tak eh, já tady teoretizuju teď, eh, aniž bych byl expert, ale prostě nějak se nám musí podařit vyřešit to uh, uh, propojení na, uh, směrem světu, tak aby nás nemohlo ohrožovat. Děkuji. Děkuji kolegové. Budu muset uzavřít seznam řečníků, protože Máme trochu spoždění. Jednu větu, dobrá, tak jednu větu. Pachatele jsou buď to státy, anebo velmi maličké státy. V tom je to celé zvrhlé. A proto musíme reagovat v souvislosti s velikostí pachatele. A občas se to těžko zjistí a navíc se těžko lokalizují, protože se pohybují. Dobrá, děkuji. Než dám ještě jednou slovo zpravodaji, tak chci připomenout, že máme poměrně složitý harmonogram, protože pozněvací návrhy mohou být předloženy pouze do 10. dubna. Potom Druhé projednání návrhu zprávy, včetně pozněvacích návrhů, je naplánováno na 15. května v sede a hlasovat se bude 16. nebo 17. května v AFETu, pokud tedy chceme přijmout tuto zprávu v červnu. Tak prosím, dodržte tyto lhuty. A nyní má slovo pan Urmas Paet. A přiznám se, že trochu máme na spěch. Ano, tomu rozumím. Ještě jednou děkuji kolegové a kolegyně za vaše připomínky a návrhy a myšlenky. Jedním z důležitých výstupů této studie a této zprávy by mělo být, že politici si budou více vědomi této problematiky. Zatím tomu tak úplně není. Ano, všichni chápou, že je na členských státech, aby činili adekvátní rozhodnutí, ale myslím si, že povědomí o celé této problematice není zatím optimální. Dobře zorganizované kybernetické eh, útoky můžou mít velké dopady, smrtelné dopady. Zelení se ptali na omezení této zprávy, vymezení této zprávy. Na konci minulého roku se o tom diskutovalo a výsledkem je, že tato zpráva by se měla hlavně zabývat eh, kybernetickou obranou. Já chápu situaci v této sněmovně, chápu dělení odpovědnosti, ale pochopitelně všichni víme, že bude dost těžké oddělit kybernetickou bezpečnost od kybernetické obrany. Máme tady veřejné, civilní i vojenské aspekty, které jsou ovšem velmi úzce provázány. Takže předložil jsem vám návrh. Očekávám dobré obsažné pozněvací návrhy a věřím, že ten text by se dal zásadně vylepšit pozněvacími návrhy. Říkal jste, že to znění je příliš diplomatické. Ano, souhlasím s vámi, že by se to dalo zlepšit. Nicméně nakonec ty dokumenty určitě musí být vyvážené. Takže ještě jednou děkuji za vaše připomínky a brzy se uvidíme na zasedání stínových zpravodajů, kde budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a potom se v květnu vrátíme ke druhému čtení. Děkuji. Tím uzavíráme tento bod na pořadu jednání a prosím zůstaňte na další bod, který je s tímto tématem provázaný. Je to jeden z těch novátorských projektů v rámci PESCO a proto jsme se rozhodli, že požádáme zástupce Litvy, aby odprezentovali týmy rychlé kybernetické reakce v rámci stále strukturované spolupráce. Dobrý den, zdravím vás. Pleasure and privilege to... Takže vítám pana Margerise Ubekevičuse. Omlouvám se za výslovnost jeho jména. Vítám vás na našem zasedání. Vedete tedy tento tým pro obranu na stálem zastoupení Litvy při Evropské unii. Během našeho zasedání nám budete tedy prezentovat tento novátorský projekt PESCO, který vede Litva. Prosím, máte slovo. Děkuji a jsem velmi vděčný za možnost se vystoupit před tímto výborem. Nejprve bych se krátce zamyslel nad tím, co právě zaznělo ve vaší diskusi. Díváme se na to stejně. Když se dívám na cíle našeho projektu a když slyším to, co vy říkáte, tak z toho vyplývá, že je potřeba posílit evropskou spolupráci, že je potřeba posílit spolupráci civilní a vojenskou a že nestačí pouze pracovat na odolnosti, že je potřeba reagovat i aktivněji na kybernetické hrozby. To jsou tedy všechno věci, na které se díváme stejně. Na začátek pouze krátce pár slov ke kontextu, k důvodu, proč Litva navrhla. Kolegyně a kolegové, poprosím vás, abyste byli sticha, protože to opravdu ruší. Celý příběh začíná globální strategií. Globální strategie definovala tři hlavní úkoly. Zpráva řízení krizí, posilování kapacit a ochrana Evropy. Řízení krizí na to už je Evropská unie zvyklá. Máme tedy mise a operace. Co se týče posilování kapacity, tak do toho se Evropská unie již pouští, ale je potřeba tuto snahu posílit. No a nový úkol je ochrana Evropy. My to vnímáme v kontextu do splňování eh, činnosti NATO, protože NATO má zajišťovat obranu Evropy, my máme zajišťovat bezpečnost ochrany eh, Evropy, ochranu bezpečnosti. No a právě ta bezpečnost pro nás, zajíma, pro nás znamená bezpečnost před kybernetickými a hybridními hrozbami. A vlastně ve stejném kontextu se díváme i na PESCO. Když si přečtete Lisabonskou smlouvu, konkrétně ustanovení, o stále strukturované spolupráci, tak uvidíte, že se to spíše týká kapacit a posilování evropských operací, ale na druhou stranu jsme chtěli, aby PESCO bylo relevantní a aby reagovalo na stávající hrozby. Začalo to u závazků, které jsme diskutovali v radě. Těch závazků máme 20 a jeden z nich se právě týká posílení spolupráce v oblasti kybernetické obrany. Tento závazek se na seznam tedy dostal a následně tedy bylo logické, že navrhneme konkrétní projekt, který nám umožní tento závazek naplnit. Kybernetická bezpečnost a spolupráce v této oblasti je citlivá oblast. Vyžaduje důvěru. A je potřeba začít tuto důvěru budovat. Na svém začátku bych měl snad zmínit, že chápeme, že kybernetická bezpečnost se nejprve musí řešit na vnitrostátní úrovni. Nicméně přesto máme za to, že je potřeba více konat na evropské úrovni a zajistit silnější spolupráci. PESCO je ten správný politický eh, rámec, protože nám umožňuje činit vzájemné závazky. Je třeba trochu tlačit na členské státy, aby byly připraveny spolupracovat v oblasti kybernetické bezpečnosti. První reakce tedy vždy bude z vnitrostátní úrovně. Nechceme demotivovat členské státy, chceme, aby si vytvářeli své kapacity, ale zároveň bychom chtěli vytvořit evropské kapacity, které by, posíl, které by posílily ty vnitrostátní. To myslím, že by bylo ku prospěchu všem. Není těžké si představit situaci, a konec konců jsme slyšeli pár příkladů ve vaší diskusi, že i velmi rozvinutý členský stát se může dostat do situace, kdy vnitrostátní reakce nestačí. A vzniká tady příležitost pro Evropskou unii nebo obecně pro nadnárodní kapacity. Neměli bychom přeceňovat tento projekt. Vnímáme ho jako pole, projekt pilotní, jakýsi test několika koncepcí. Ta první je vzájemná pomoc a tyto rychlé kybernetické týmy. Zatím tady nemáme příliš mnoho zkušeností. Existují zde určité výhrady, nedostatek důvěry, lidé to neznají, říkají, že to není nejefektivnější způsob, jak se bránit proti kybernetickým útokům a že prostě lidé, kteří pracují v této oblasti, tak mají znát sítě a prostě pokud jdete do nějaké oblasti, kde ty sítě neznáte, tak to fungovat nebude. Existují ovšem dobré příklady takovéto vzájemné pomoci a rádi bychom si je otestovali a zjistili, zdali tento koncept funguje. Dále jsme chtěli otestovat spolupráci mezi civilními a vojenskými složkami. Ve vaší diskusi zaznělo, a já s ním souhlasím, že kybernetická oblast je z podstaty věci jak vojenská, tak civilní. Co se týče civilní kybernetické bezpečnosti, tak zde došlo k určitému posunu i legislativnímu posunu. ale myslím, že bychom měli dále podporovat spolupráci vojenských a civilních složek. A vyplývá to také z našich národních zkušeností. Každá země má jiný systém, ale můžu říci, že v Litvě jsme nedávno vytvořili jedno centrum reakce na kybernetické hrozby, které má na starosti všechno. Vládu, civilní sítě, vojenské sítě. Máme za to, že to je dobrý přístup. A opravdu bychom rádi pozbudili ostatní, aby se tímto příkladem inspirovali. Vnímáme to jako pilotní projekt. Nepůjde to všechno najednou, budeme muset postupovat kousek po kousku. A první kousek bude právní analýza mezi zeměmi, které se účastní tohoto týmu. Je to totiž citlivé téma. Právní rámec zrovna eh, není příliš vstřícný napomáhání a přijímání pomoci z jiné země, byť je to členský stát Evropské unie. Nejprve tedy chceme obšírně právně analyzovat, jaké možnosti pomoci jsou. Jaké jsou možnosti pomoci evropských institucí či evropským institucím a dalším partnerům. ani se nebojíme odpovědi v tom smyslu, že v tuto chvíli není možné úplně všechno. Pokud takovou odpověď dostaneme, tak eh, se budeme snažit novelizovat vnitrostátní legislativu. Další krok, který nás vedl k založení tohoto týmu, jsou společné cvičení. První z nich proběhne na konci tohoto roku. Optimistický scénář je, že budeme mít tým v pohotovosti na začátku příštího roku. Rád bych tady ještě vysvětlil pár věcí. Protože různí lidé mohou různě chápat, co to ty týmy jsou a jak fungují. Jedním z důležitých prvků, na které nesmíme zapomenout, je, že ty týmy nejsou stálé. Nebudou sedět někde v Bruselu a čekat, že jim někdo zavolá. Ti odborníci budou dále pracovat doma ve svých domácích institucích a budeme je mobilizovat k naplnění konkrétních úkolů. A ty úkoly by mohly být několikeré. Za prvé plánované a za druhé urgentní. Protože konec konců náš tým se jmenuje tým rychlé kybernetické reakce. Takže pokud členský stát požádá o mobilizaci, tak ta mobilizace bude moci být rychlá. Ty kybernetické týmy nejsou velké. Cirka sedm osob na tým. A v takovéto velikosti si myslím, že ten tým může fungovat opravdu efektivně. Už v první fázi diskusí o vstupu do této skupiny právě členské státy narážely na nedostatek pracovníků. Já jim říkám, no jo, ale přispějte jednoho člověka do týmu a v podstatě dostanete sedm. To je přece dobrá investice. A jak už jsem zmínil, šlo především o pomoc mezi účastnickými státy, Nicméně nevylučuji možnost jakési dohody, na základě které bychom mohli pomoci i jiné, jiným členským státům EU a evropským institucím, misím SBOP a partnerským zemím. Kdo se účastní této iniciativy? Když jsme začali pracovat na této myšlence, tak jsme si říkali, že se možná připojí dvě, tři země a že už to budeme moci považovat za úspěch, protože to je citlivá oblast. No, Nakonec je nás sedm členských států a jsou tam různé země. Malé, střední, velké. Finsko, Nizozemsko, Francie, Španělsko, Rumunsko a Chorvatsko. To jsou eh, země, které se chtějí připojit k této iniciativě. Pak tam máme pozorovatele Německo, Belgie, Estonsko, Slovinsko a Řecko. Takže je to velká skupina která nám umožní začít eh, testovat celou záležitost. Od začátku tohoto projektu jsme my byli iniciátory, takže jsme byli připraveni tento projekt i, projekt i vést. S tím ale, že rozhodovat se bude jednohlasně v této skupině, skupině účastnických členských států. A pak ještě jedna věc. My nechceme eh, překrývat kompetence jiných stávajících iniciativ a bude potřeba spolupracovat s Enisou, s CSERTem, se sítěmi eh, civilních orgánů členských států. A také si myslíme, že je důležité komunikovat s NATEM, protože na to má své vlastní týmy reakce a je určitě potřeba s nimi spolupracovat. PESCO není jediná iniciativa, která byla nedávno v Evropě spuštěna. Máme také Evropský obraný fond. Ten se také rozvíjí, takže v dlouhodobějším horizontu bychom to rádi napojili na EDF. kdy budeme muset vyvíjet jednotné sady nástrojů, kterými budou vybavovány ty mobilní týmy. A tam tedy budeme chtít, aby EDF tuto iniciativu spolufinancoval. Tolik tedy krátce úvodem k této iniciativě a rád odpovím na vaše případné otázky. Děkuji. Pane Gallere, přejete si zahájit diskusi? Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji vám za prezentaci. Chtěl bych jenom říct, že z politického hlediska jsem velice pro to, abychom tento projekt PESCO podpořili. V předcházejících letech už něco podobného probíhalo v civilní oblasti. Podobný projekt byl už zahájen, jenom si nemohu vzpomenout na jeho název. Takže i v této oblasti bych něco podobného podpořila. Otázka ale je, do jaké míry vy, kteří tedy provozujete tento projekt, byste mohli těžit ze zkušeností, které již máme ze spolupráce, ze spolupráce s civilní oblasti? Jestli je možné nějakým způsobem, jak si převést nějaké osvědčené postupy z civilní oblasti do té vojenské. Děkuji. Děkuji vám, paní Modip. Prosím, paní Mudy. Ano, děkuji mnohokrát, děkuji za velice zajímavou prezentaci. Já mám dvě rychlé otázky a poprosila bych vás o podrobnější informace k tomu, co jste říkal o tom, že je to tady dobrovolná spolupráce, ale možná tam bude určitá potřeba pro nějakou závaznou spolupráci, takže bych poprosila o podrobnější informace o tom, v jaké oblasti by to podle vás mělo být. A další otázka, vy jste použil eh, příklad toho, že Litva má tedy nějakou už centralizovanou, nějaký typ centralizované eh, reakce. Takže zase by mě zajímalo trošku více informací o tom, jak to funguje v rámci Litvy a jestli by bylo možné se z vašich zkušeností nějak poučit i v ostatních oblastech. Děkuji. Prosím, paní Lozi. Ano, děkuji mnohokrát. Jenom stručně. Bohužel jsem nastedla, takže se omlouvám. Chci se zeptat na něco, o čem už jsme hovořili u toho předchozího bodu. Hovořili jsme o tom, že by existovaly více ofenzivní možnosti reakce. A v popisu vašeho projektu se říká, že tady byste se měli snažit o odhalování a oslabování těchto kybernetických hrozeb. Nicméně se tam nehovoří o nějakých ofenzivních kapacitách, takže se chci zeptat, zda to chcete rozšířit i do této oblasti, anebo je to zcela zakázané, nebo jestli tam bude nějaký prostor pro flexibilitu, jak si to sám vykládáte. A potom mám ještě jednu obecnější otázku, která se týká toho, jak by fungoval takový mechanismus. Já jsem v tom popisu projektu si přečetla, které státy budou spolupracovat pod vedením Litvy. A viděla jsem, že jsou tady také pozorovatelské státy, jejich pět. Jaké jsou kompetence těchto pozorovatelů? Konkrétně tedy ke kybernetické reakci se chci zeptat na to, jaká je role těchto pěti pozorovatelských států. Děkuji. Uh, Mr. Frunzulika. Pan Frunzulika. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci. Toto je velice důležitá záležitost stále důležitější, protože se zdá, že budoucí války se budou vyhrávat u počítače především. Možná, že pozemní jednotky už budou eh, potřeba jenom k tomu, aby byla potom provedena okupace nějakého poraženého území. I dnes se války především odehrávají již virtuálně. A já bych chtěl upozornit na několik věcí. Za prvé, a pravděpodobně už to tady zaznělo, to nevím, že loni spojenci NATO se rozhodli zavést nebo sáhnout eh, kybernetické útoky, přidat do článku 5 v rámci té doložky o vzájemné obrany, o společné obraně. To znamená, že Kybernetický útok na jednu zemi znamená kybernetický útok na všechny. To je velice důležité. Je to velice důležitý krok v rámci západního světa a spojenců NATO. A já bych chtěl tady zdůraznit to, že i ve smlouvě o EU v Lisabonské smlouvě, pokud si vzpomínáte, tak v roce 2009 ve článku 42.7 byla tato doložka o vzájemné obraně zmíněna. Takže bychom měli také kybernetické útoky přidat do této definice útoku na všechny členské státy EU. Toto je téma, které je třeba náležitým způsobem zohlednit v nejbližší budoucnosti, protože pokud chceme, aby PESCO fungovalo efektivně a aby do roku 2025 byla vytvořena efektivní obraná unie, tak je třeba se velice pozorně zaměřit na kybernetické války protože je to součást našeho úsilí o ochranu našich občanů a našich států v nejbližší budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám. V tuto chvíli už uzavírám toto kolo otázek a odpovědí a požádám našeho váženého hosta, aby zodpověděl všechny otázky a případně, aby se zamyslel, zamyslel nad těmi tématy, která kolegyně a kolegové zmínili. A samozřejmě případně budete mít prostor se vyjádřit ještě v dalším kole otázek a odpovědí. Děkuji vám. Děkuji vám za otázky. Já se pokusím postupně odpovědět. A pokud vás moje odpovědi neuspokojí, tak se zeptejte prosím znovu. Takže teď spolupráce mezi civilním sektorem a vojenským a jak můžeme eh, těžit ze zkušeností v rámci civilní spolupráce. Ano, rozhodně to, tato iniciativa má být spolupráce mezi eh, civilním a vojenským sektorem. A samozřejmě eh, chceme se věnovat obraně, obraným možnostem. Nicméně kybernetická oblast je civil, je to prostě spolupráce mezi civilním a vojenským sektorem. Samozřejmě v tuto chvíli je to v rukou těch zúčastněných členských států. Je to na nich, koho jmenují jakožto členy našeho týmu. V našem případě to bude někdo z agentury CivMil. Za nás to může být, možná, že z ostatních členských států to bude někdo z oblasti vojenské, ale ta iniciativa se stále rozvíjí, takže uvidíme. Ale rozhodně tam budeme mít odborníky jak na civilní, tak na vojenskou oblast. Pokud jde o ostatní iniciativy, které již proběhly v civilním sektoru, tak ano, tam rozhodně to chceme využít a eh, chceme spolupracovat se sítí CSERT, protože ta spolupracuje v civilní oblasti, je to spolupráce jednotlivých států. A samozřejmě, že vždycky očeká, se očekává, že členské státy EU budou postupovat rychle a ofenzivně. Nicméně v rámci EU chceme teď začít těmi menšími kroky. Nejdříve tady budování odolnosti, sdílení informací, zvyš, zvyšování povědomí o této otázce. Ale budeme muset samozřejmě využít i to, co již máme k dispozici. A pokud v budoucnosti padnou jiná rozhodnutí, tak samozřejmě je rádi podpoříme. Dále tady zazněla otázka ohledně dobrovolné a závazné spolupráce, ohledně závazku. Všechno, co děláme v rámci PESCO, je dobrovolné. Je to vyjádření dobrovolné vůle k další spolupráci. Nicméně, jak víte, PESCO jako takové eh, také operuje se, závazný, se závazky spolupráce mezi sebou, řekněme. PESCO by tady mělo vést k užší spolupráci nebo větším závazkům, než jsou ty běžné. Takže moje odpověď je taková, že ano, do toho závazku vstupujeme, do té spolupráce vstupujeme dobrovolně, ale jakmile se rozhodneme něco učinit, tak už to potom je závaznější spolupráce. Taková je tady ta základní logika filozofie PESCO, že tady ta, to prostředí a ta spolupráce je na začátku zcela dobrovolná, ale potom, když už začne probíhat, tak je závazná. Pokud jde o mezinárodní zkušenosti v této oblasti, ty zkušenosti čerpáme teprve od ledna, to znamená, že zatím nemáme příliš mnoho postupů, o které bychom se mohli podělit s ostatními. Ale proč jsme se rozhodli vytvořit tento tým? Bylo to proto, že jsme eh, pochopili, že nemáme kybernetické zdroje na reakci na kybernetické hrozby. A pokud bychom to dali na starosti menším agenturám, těm, které mají eh, na starosti třeba vládní oblast nebo vojenskou oblast, tak bychom museli dělit zdroje, dělit infrastrukturu a tak dále. Takže v našem případě my jsme malý členský stát, chceme tedy fungovat efektivně, vynakládat zdroje účinně. A máme omezené zdroje, takže jsme se rozhodli fungovat tímto způsobem. A my doufáme, že tady to vše bude fungovat tak, jak jsme si představovali a že za rok nebo za dva roky už budeme moci se podělit o získané zkušenosti s dalšími členskými státy. No ale tady byla otázka ohledně těch ofenzivních nástrojů. Jak už jsem říkal, je to v rukou těch zúčastněných členských států. Na nich záleží, jak se bude vyvíjet tato iniciativa. Je jasné, jaké je naše východisko. Chceme že začít tím, že chceme rychle reagovat, analyzovat hrozby a zmírňovat jejich dopady. Nicméně je to skutečně v rukou členských států, které se účastní té spolupráce. A samozřejmě tam také záleží na důvěře. Protože eh, ještě než začneme jednat o kybernetické obraně, musíme si vzájemně důvěřovat. Ta důvěra je tady skutečně zásadní. Takže teď hovoříme o několika prvních letech spolupráce. A v těch prvních letech to bude spíše defenzivní obraná spolupráce ale myslím, že to všichni jsou si toho vědomi. A není to žádné tajemství, že členské státy, některé členské státy si na vnitrostátní úrovni vyvíjejí i nějaké ofenzivní nástroje. A skutečná reálná reakce by měla asi obsahovat, zahrnovat i takové prvky. Nicméně to bude ještě do budoucna na zvážení. Pokud jde o pozorovatele v rámci naší skupiny, tak probíhá eh, rozprava o pozorovatele, o pozorovatelích ve všech projektech PESCO. Není to tedy jenom náš případ. A není ještě úplně jasné, co znamená statut pozorovatele, pokud jde o konkrétní příspěvek té iniciativě. V tuto chvíli konsenzus je takový, že by to měl, měl být jenom dočasný statut, který by umožnil členským státům, které mají zájem o takovou spolupráci, získat výše, více informací o tom projektu a usnadnil by potom další rozhodování, že tedy ten členský stát by se později v pozdější fázi stal účastnickým členským státem. Takže v tuto chvíli jsme teprve v začátcích, takže vítáme pozorovatele. A tyto pozorovatelské členské státy považujeme za takovou skupinu států, které by se v budoucnu mohly připojit k nám. Vedeme s nimi dialog. Ale pokud jde o skutečné, eh, skutečné provádění toho projektu, a zapojení do týmu, tak to už bude možné pouze pro členské státy, které se budou chtít plně účastnit. A poslední otázka, kterou jsem si zapsal, je otázka, která se týká NATO a, kybernet, NATO, a která se týká toho, že kybernetické hrozby by měly být součástí článku 5 a že by to mělo být propojeno i s naší doložkou o vzájemné obraně. Já osobně s vámi souhlasím. Proto jsme přišli s touto iniciativou, proto tam zdůrazňujeme ten prvek ochrany Evropy, protože tady jde o ochranu občanů. A samozřejmě se na to nedíváme tak, že bychom tady jenom eh, opakovali to, co dělá NATO. Chceme posílit jejich práci a přispívat k ní. A myslím si, že jednou z důležitých věcí, která odděluje ty rozpravy, které probíhají, probíhají na úrovni NATO a na úrovni EU, tak eh, v rámci NATO se spíše jedná o vojenskou spolupráci a obranu a vzájemnou pomoc. A pokud jde o EU, Evropská unie má eh, výhodu v tom, že propojuje dobře civilní a vojenské aspekty. A samozřejmě, pokud dojde ke krizi, měly by být schopny rychle reagovat vojenské složky. Nicméně v době, kdy jaksi panuje mír v úvozovkách, řekněme, ačkoliv tady ke kybernetickým útokům dochází dnes a denně, tak by vojenské složky měly spolupracovat s civilními partnery a měly by je připravovat na případný útok, na takovou krizovou situaci. Takže tímto způsobem pracujeme. Je to tady rozhodně spolupráce mezi civilním a vojenským sektorem a nějaká společná reakce. Nevidím tady žádné další žádosti o slovo, takže možná položím i já otázky sama za sebe. Kybernetická oblast byla uvedena jako jedna z oblastí spolupráce mezi EU a NATO. Samozřejmě, že vždycky zdůrazňujeme, že je třeba se vyhnout nějakému zdvojování práce i ve vojenské oblasti. Takže se chci zeptat, zda existuje nějaký koncept, koncept nějaká koncepce, koncepce, která by popsala tento konkrétní projekt s NATO, nějaký způsob spolupráce, která by popisovala to, jakým způsobem oddělit od sebe nebo si rozdělit práci v této oblasti. A ještě další věc. Existuje eh, nějaká koncepce pro aktivity, které již probíhají v rámci tohoto projektu, s ohledem na rozdíly, na, na tom, jak různá je povaha těch útočníků. To znamená, že by se tam a, vzal v úvahu to, jak je obtížné určit původce útoku. Že jsou tedy různé okolnosti, které je třeba vzít v úvahu, že je třeba vzít v úvahu to, zda je útočníkem stát nebo je to nějaký nestátní útočník. Máte slovo? Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji za tyto otázky. Myslím si, že všichni dobře víte, v čem spočívá ta obtížnost spolupráce mezi EU a NATO, to tady asi nemusím podrobně rozebírat. A samozřejmě, že to se týká i spolupráce v rámci toho našeho projektu s NATO. Neformálně samozřejmě jsme ochotni jednat s kolegy z NATO a případně i se od nich poučit, ale v tuto chvíli je asi obtížné si představit nějakou formálnější spolupráci s NATO. Ačkoliv, jak jste říkala, v rámci spolupráce EU-NATO jsme tedy identifikovali i kybernetickou oblast jako oblast, kde je třeba spolupracovat. V tuto chvíli ale tady sdílíme informace o hrozbách, podporujeme se. Samozřejmě těžíme ze spolupráce CERT EU a tak dále. Nicméně v tuto chvíli tady nevidíme prostor pro nějaké formální propojení. Samozřejmě ale chceme využít zkušenosti všech zúčastněných co nejvíce. Pokud jde o vaši poslední otázku, která se týkala rozdělení práce či aktivit a otázky určování zdroje útoku, původce útoku, tak tady, jak jsem říkal, je třeba eh, vzít v úvahu to, že první reakce vždycky je ze strany členských států. Ty týmy využijeme v situaci, kdy dojde k nějaké krizi a kdy členské státy nebudou schopny tu situaci zvládnout sami takovém případě to asi bude případ nějaké velké krize, protože za běžných okolností by členské státy měly být schopny zareagovat samostatně. Pokud bychom hovořili o nějaké velké krizi, tak tam je pravděpodobné, že by za ní stál asi nějaký stát, protože individuální hekři nemají většinou kapacity na to, aby se pustili do nějakého velkého rozsáhlého trvalého útoku. A v takovém případě pravděpodobně na druhé straně toho příkopu budou asi stát nějací státní aktéři, kteří si testují naše sítě. Děkuji vám. Prosím, pan Fronzulika ještě chce reagovat. Já se omlouvám, že se k tomu ještě vracím, ale vaše otázky, paní předsedkyně, byly pro mě a pro tu diskuzi velice zajímavé. Pokud chceme tu spolupráci nějakým způsobem naplnit, teď hovořím o projektu PESCO, tak tady se skutečně ještě vracím k článku 42 smlouvy o fungování Evropské unie. Je to ta doložka o vzájemné obraně. A to je nesmírně důležité i pro kybernetickou obranu a kybernetickou bezpečnost. Protože když se podíváte na tento článek, tak se tam říká, že členské státy EU mají povinnost pomoci jinému členskému státu EU, který se stal obětí, já tady cituji, ozbrojené agrese na jejím území. Ozbrojené agrese. Takže vážené kolegyně a ve, vážení kolegové, v, dobu, v budoucnosti se budeme muset velice pozorně podívat na ty termíny, na ty právní pojmy, které používáme v té smlouvě, protože pravděpodobně, pokud bude tento článek 42 naformulovat takto, pravděpodobně nebudeme, muset tuto, nebudeme moci tuto doložku využít v případě kybernetického útoku, protože tady nemáme žádný formální postup pro takové případy. Samozřejmě, že Teď už máme praktický případ, protože Francie v roce 2015 po pařížském teroristickém útoku využila tento článek 32 a byly zahájeny bilaterální rozhovory s jinými členskými státy, ale neexistuje žádný jasný rámec pro spolupráce v rámci EU. Každý jednotlivý členský stát přišel s jiným stanoviskem a s jinou nabídkou. Byla tady navázaná nějaká spolupráce s odborníky v rámci členských států. Vysla, někteří nabídli vyslání eh, vojenských složek do Sýrie, někteří nabídli, pomoci, nabídli pomoc eh, při francouzských operacích v Africe, aby Francie mohla vyslat své vojenské jednotky jinam, ale pokud chceme spolehat pouze na bilaterální vyjednávání mezi členskými státy, tak já osobně se domnívám, že to jaksi není nejlepší pro budoucnost Evropské obrané a bezpečnostní unie. Děkuji. Chcete se k tomu vyjádřit, prosím? Ano. Samozřejmě tady sdílím celou řadu vašich obav, které jste tady zmínil spoleháme na vzájemnou eh, podporu a pomoc. Proto je to v samém názvu našeho projektu. Skutečně dlouhodobě tady půjde o eh, vzájemnou podporu a pomoc mezi členskými státy a PESCO vnímáme tímto způsobem. To znamená, že jde nám o ochranu Evropy a o vzájemnou pomoc. Nicméně i v rámci toho článku, který jste zmínil, existují různé výklady jak jste říkal, Francie ho využila, ano. A je pravda, že povinnost pomoci leží na členských státech, ne na EU. Já se omlouvám, že vás přerušuji, ale toto je dobrý nápad pro e, náš výbor, paní předsedkyně a vážené kolegyně a kolegové, abychom vypracovali zprávu o doložce o vzájemné obraně v EU, protože tímto způsobem bychom mohli skutečně přispět. Ano, Eh, pane kolego, to bude pravděpodobně až v dalším funkčním období, říká paní předsedkyně. Já se omlouvám, pokud skutečně už jsme se rozhodli, jaké zprávy budeme vypracovávat a bohužel k tomuto tématu se dostáváme až ke konci našeho funkčního období. Nicméně je to skutečně velice eh, důležitá záležitost, to souhlasím. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já bych vám chtěla poděkovat za diskusi k tomuto bodu. Prosím, abyste společně se mnou zatleskali našemu hostovi. Děkujeme vám. A prosím, abyste zůstali v sále k dalšímu bodu na pořadu jednání. Další bod na pořadu jednání bude projednáván za zavřenými dveřmi neveřejně. Jedná se o útok, který proběhl v Salisbury ve Spojeném království. Byl tam využi- byla tam využita nervová pala- paralyzující látka. A naším hostem je velvyslanec Spojeného království, zástupce při PSC, pan Paul Johnston. Já bych chtěla všem připomenout, že pouze poslanci Evropského parlamentu mohou být přítomni. Tedy poradci politických frakcí tady také mohou být, ale nikoli asistenti, zástupci orgánů EU mohou v sále zůstat. Takže já bych požádala, aby zástupci sekretariátu zajistili, že naše jednání bude